A kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Kolegové, většina poslanců vůbec nehlasuje. Prosím, už jsme v cílové rovince. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text, původní ustanovení Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Můžeme to ověřit, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, omlouvám se. R původního textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. S původního textu pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. V jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď jmenovitě X. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. Ještě před posledním hlasováním, kolegové, prosím vás, vy, kteří se nebudete účastnit vysvětlování hlasování, prosím odejděte z hemicyklu, abychom mohli eh, náležitě pokračovat vysvětlováním hlasování. Teď tedy budeme hlasovat jmenovitě o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A usnesení bylo přijato. Gratuluji a za jednu minutu začneme s vysvětlováním hlasování. Ještě jednou, eh, ti, kteří se nebudou účastnit vysvětlování hlasování, prosím opustíte sál. Kolegové, dostáváme se k vysvětlování hlasování. První je zpráva van de Kampa, autonomní řízení. První bude hovořit paní Majer. Děkuji vám, pane předsedo. Já vítám tuto zprávu o autonomním řízení. Minulý týden jsem měla to čest já se omlouvám, paní Majer. Já vás požádám, abyste to vzala od začátku potom, říká předseda. Já vám ještě vrátím slovo, abyste začala znovu. E, prosím, kolegové, žádám vás, abyste odešli ze sálu, protože je téměř nemožné slyšet řečnici. Ještě jednou od začátku, paní Majer, prosím. Jedna minuta. Děkuji. Já vítám tuto zprávu o autonomním řízení. Minulý týden jsem měla to potěšení navštívit Millbrook v Bedfordshire ve svém volebním obvodu, který investuje do infrastruktury mobilních testů 5G, eh, aby bylo možné rozvíjet eh, konektivitu autonomních vozidel. Eh, vize technologické budoucnosti je taková, že všichni budeme v autech jen tak sedět a odpočívat, zatímco auto nás doveze bezpečně a efektivně do cílového místa, bez srážek a bez dopravních zácp. Samozřejmě aby se to stalo realitou, musí existovat komunikace mezi auty a mezi auty a, všem, a vším kolem nich. Auta musí hovořit stejným jazykem, nesmí tam být žádná sluchátka nebo tlumočnické kabiny. Jestliže ne, není možné, aby se průmysl dohodl na celosvětových standardech, pak musí zasáhnout Evropská unie. Proto vítám zejména výzvu pro komisi, aby navrhla regulační rámec na podporu konektivity V2X, na podporu napojených vozidel. Děkuji, pan Messerschmidt, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. A rád bych řekl tolik. Evropská unie se podobá vozidlu bez řidiče už dlouho a můžeme poděkovat tady vývoji v americkém průmyslu za to, že se tady objevuje něco, co nám snad usnadní život v Evropě. Ale přirozeně, že se to musí regulovat na evropské straně ještě úplně nevíme, jaké to bude softwarem, hardwarem. Je dobré být vždycky v popředí technologií, to je určitě skvělé myslet o takových vyhlídkách jakože si přečtu roviny, zatímco mě bude vozit automatizované vozidlo. Ale musíme hlavně si představit a vědět, co se děje už v Americe, kde se s tím experimentuje. Byly tady už i nehody. Musíme trošičku to ještě zabrzdit. Pan Zdrojevský na minutu. Já bych chtěl připomenout rozpravu tady v Evropském parlamentu o autonomních zbraních. Dnes hovoříme o dalších systémech, které eh, vlastně nejsou v rámci zákonů, když se dívám na tuto zprávu a když se dívám do harmonogramu, který se tady objevuje, tak jsem velice zneklidněn tím, že zase vlastně tady něco schází, co do času. Naštěstí tady nebyla žádná velká rozdělení názorů. Když se připravovala tato zpráva, byla dobře přijata a můžeme doufat, že rok 2020 bude dobou, kdy příští parlament již právní regulace připraví tak, abychom byli zabezpečeni před negativními prvky, které jsou tak či onak spojeny s rozvojem technologie. Děkuji a dále na minutu Pan Howard, děkuji, omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Já tuto zprávu velice vítám a také široký eh, přístup ze strany komise. Prostě je to něco, co se tady musí odehrávat v rámci právního rámce. Je eh, třeba rozvíjet technologie a myslet na sociálně-ekonomické dopady. Eh, hovoří se o právní zodpovědnosti, to už je známé, a jaká je schopnost přizpůsobovat bez autonomní vozidlu místním kulturám. Máme už Google, Uber, eh, Amazon a vlastně tady jsou sociální implikace, které jsou široké a hluboké, ale je tady ještě čtyřitý pilář, pilíř a to je, jak to bude přijímat veřejnost. Cestující veřejnost eh, je ochotná si přepravi, představit autonomní vozidla, přičemž samozřejmě nejdůležitější bezpečnost. Ovšem auto zase je symbolem osobní svobody a takto si ho lidé eh, velice pěstují sledují a ošetřují. Proto se musíme lidi ptát, eh, eh, nebo respektive oni se budou ptát, co budou ještě schopni sami řídit vlastní auto. Takže další bude pan Scheinfeld. Má minutu. Děkuji bardzo, paně. Eh, já vám děkuji, pane předsedo. V poslední době sledujeme velice dynamický rozvoj digitální civilizace a už není cesta zpět. Proto, když vezmeme tuto skutečnost v úvahu, Evropa musí být lídrem při zavádění nových technik a technologií, ale aby to bylo možné, musí tady být samozřejmě i jisté investice, a to především do eh, silniční infrastruktury a elektronických, eh, eh, elektronická propojení evropských komunikací, evropských silnic. Ale musí tady být také regulatorní předpisy týkající se odpovědnosti za autonomní vozidla, v, například v situaci srážky, nehod. Velice důležité samozřejmě je také um, umělá inteligence a tady to musíme příslušným způsobem regulovat, abychom eh, vyloučili společens, obavy společnosti, pokud jde o tento typ rozvoje naší civilizace. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní paní Kluna na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Vítám tuto zprávu. Je velice důležité, abychom se zabývali otázkami souvisejícími s vývojem těchto vozidel s jejich výhodami. Po roce 2020 se rychle budou dostávat na trh a je tedy, eh, dá se říkávat, velký rozmach podle odhadů. Ale je tady třeba zajistit také důvěru spotřebitelů a proto musíme zabezpečit bezpečnost a ochranu osobních údajů jednotlivců. To znamená, technické standardy vozidel a infrastruktury se musí řešit. Potřebujeme zapojení i hospodářských subjektů, aby se vyjasnilo, kdo za co odpovídá. Pokud máme tedy postupovat ku předu, ještě tady přetrvává řada otázek, které se musí řešit

Děkuji. E, příště, až budete v nějakém městě, podívejte se kolem sebe a spočítejte, kolik lidí e, tam jsou profesionální řidiči. Řidiči autobusů, taxíků, dodávek a možná tak najdete vlastně velkého kolektivního zaměstnavatele. Teď se objevují autonomní vozidla a to znamená, že přejdeme o velké množství pracovních míst a to už tady vyvolalo určité znepokojení ale to neznamená, že všichni těhle lidé budou někde se potulovat nezaměstnaní. Eh, kde jsou dnes všichni nezaměstnaní, eh, ti, co pracovali ehm, ve videopůjčovnách nebo jako sekretářky a tak dále? Technologie se neustále mění a přesto většina lidí v našich zemích stále má eh, práci, více práce než v minulosti. A Samozřejmě to je věc, kterou se musíme zabývat v souvislosti s umělou inteligencí. Eh, zvyšuje se životní standard, eh, vidíme to kolem sebe, jaké máme štěstí, že žijeme právě v této době. Děkuji. A tím se dostávám k panu Kelimu, poslední řečník k tomuto tématu. Děkuji. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože se domnívám, že je to velice důležité téma, zvláště protože musíme udělat eh, velký eh, pokrok, abychom dosáhli, dohnali země, jako je Čína, Japonsko, USA, které jsou před námi ve výzkumu i eh, v regulativě. Je třeba si uvědomit, že nové technologie v oblasti dopravy a logistiky jsou velkým potenciálem pro budoucí vývoj zvláště u nás v Irsku. My velice závisíme na silniční přepravě, je to důležité pro naši ekonomiku, sociální dopravu, používání dronů pro dopravu zboží eh, nebo využívání moderních technologií při přepravě lidí. To už teď jsou možnosti. Eh, chystá se nástup autonomních vozidel. Musíme se tedy na to připravit a musíme také se věnovat mnohem více výzkumu zvláště v, v rámci nadcházejícího programu eh, Horizont, abychom drželi krok s těmito novými technologiemi. Děkuji a nyní zpráva o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží. A nejprve je pan Messerschmidt na jednu minutu. Tak, Děkuji vám, pane předsedo. V roce 2014 během evropských voleb byla silniční doprava a přeprava zboží jedním z hlavních témat. Kabotáž to bylo slovo, které najednou všichni znali a o které všichni používali ve volební kampani. Hovořili jsme o spolupráci a o tom, jak je možné pobývat v jednom členském státě a pracovat v jiném. A hovořilo se o vytváření nekalé hospodářské soutěže. A tehdy panovalo očekávání, že v tomto kontextu se podaří vyřešit kabotáž. Jiní lidé ale byli velice zklamaní z toho, že se nestalo vůbec nic a to, co se stalo, bylo špatně. Evropský projekt odbočil na špatnou kolej a hodně se vzdálil od reality. 28. října minulého roku předseda dopravního výboru nás informoval, že rada nebude patřičně připravena vyjednávat tuto zprávu včas. Tato zpráva nicméně byla přijatá, protože se dostala do parlamentu na jednání tady, ale 28 a 34 pozměňovací návrhy kazí tuto zprávu. Naštěstí všechny ostatní pozměňovací návrhy byly odmítnuty, ty, které to kazily. A proto máme dobré východisko pro rozpravu, která by se měla za zakončit rozhodnutím rady. V současné době musíme co nejvíce tlačit na to, aby skutečně bylo při, eh, brzy přijato roze, řešení, protože je to důležité. Je to velice důležité odvětví evropského hospodářství. Děkuji a další na minutu pan Scheinfeld. Ano, pane předsedo, já vám děkuji. Už po celá desetiletí vytváříme jednotný trh, jednotné, zjednocené Evropy. Ale i když už je to tolik let, Eh, proudy, toky lidí, zboží jsou nadměrně regulovány v Evropské unii. Tato regulovační opatření omezují svobodnou konkurenci i svobodu, eh, svobodu rozvoje ekonomického i svobodu občanů a omezují také integraci Evropské unie. Jsem tudíž eh, pro liberalizaci práva využívání vozidel eh, najímaných bez eh, řidičů. To jsou řešení, která budou sloužit nejenom rozvoji dopravy v Evropě, ale také rozvoji ekonomiky protože to právě zajišťuje blahobyt a pracovní příležitosti našich občanů. Chtěl bych zdůraznit také určitá omezení, která vyplývají z balíčku mobility, o kterém teď často jednáme v Bruselu i ve Štrasburku. Děkuji. Pokud vidím, pan Hanan odešel, takže jdem na další zprávu. Paní Mlinár, gender mainstreaming v Evropském parlamentu. Jako první bude hovořit pan Messerschmidt. Děkuji vám, pane předsedo. Pořád dokola se v Evropském parlamentu debatuje o usneseních o genderové rovnosti. Ty jdou jedno za druhým. Je ale potřeba si uvědomit, že věci se nehýbou dostatečně rychle. V Dánsku máme předsedkyni parlamentu, máme ženu premiérku, máme ženy komisařky, také naše královna je samozřejmě žena. Aktuálně máme předsedy tří institucí, eh, Evropské centrální banky a tak dále, a to jsou všechno muži. Takže člověk by čekal, že tohle bude hlavním obsahem té zprávy, ale nikoli, tak to není. Hovoří se tady o genderově neutrálním jazyku, o problémech s vizuálními stereotypy a o dalších nesmyslech. Eh, jinými slovy, eh, je potřeba spíš popadnout býka za rohy. Piotrkovský, děkuji. Eh, zpráv, která se týká genderového mainstreamingu v 15. odstavci, má změněné ukazatele, které se týkají ukazatelů jazyku, které by byl sexuálně nebo pohlavně neutrální. Jedná se tedy o podivnou představu zrovnoprávnění pohlaví. A je tady uspokojení, přičemž publikace vyšla v roce 2008 za stejným názvem. Tato publikace velice rychle zmizela, protože návrhy, které tam byly v mnoha zemích, byly pokládány přímo za absurdní Rovněž nesouhlasím s tím, co je v preambule U, totiž, že LGBT eh, osoby jsou, eh, cituji, relativně málo exponované a jejich hlas je slabý. Myslím si, že je to úplně naopak a proto jsem hlasoval proti této zprávě. Děkuji paní Krupa na minutu. Děkuji mnohokrát. Já jsem hlasovala proti této zprávě, pokud jde o e, gender mainstreaming v Evropském parlamentu. Ne proto, že bych snad byla proti e, e, rovnováze, ale protože tady prostě se nesprávně používají pojmy. Například v Budi D se říká, že aspekt pohlaví musí být eh, zvláště dobře eh, vypunktován, přičemž žena eh, se liší samozřejmě psychikou, fyzicky, dokonce má rozdílný mozek a má také orgány, které umožňují, aby bylo počato a narodilo se dítě, které pak potřebuje péči a je tady obrovská úloha matky, eh, která to dítě pak pečují. Vyrovnání, no, rovnoprávnost žena mužů je proti lidským právům, proti fungování demokracie a proti právnímu pořádku. Ženy mají právo být odpovědnými matkami, rodit děti a vychovávat je k jejich povoláním. Děkuji. Děkuji paní Višněvská na minutu. Eh, mnohokrát děkuji eh, Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem hlasovala proti této zprávě, protože je tam obsah, se kterým naprosto nemohu souhlasit. Je důležité zdůraznit jednu věc, totiž, že musíme dělat vše proto, abychom bojovali proti proti eh, sexuálnímu týrání. Tady si myslím, že všichni jsme proti eh, tomu, proti násilí. A je veliká škoda, že do této zprávy se dostala celá levičácká ideologie eh, spojená s transformací pohlaví, eh, s propagací LGBT a tak dále. Také se navrhuje, aby tady byl pohlavně neutrální jazyk, čili už jsme narazili na stěnu, si myslím. Eh, levicové prostředí už se chce eh, dokonce eh, míchat do jazyka. To je směr, který je naprosto neakceptovatelný. Ženy jsou moudré, ženy potřebují prý regulace a tak dále. Děkuji. Už bohužel nemáme více času a skřipek na minuto. Děkuji, pane předsedo, význam výrazu rovnost pohlaví se hodně posunul od doby, kdy jsme ho začali používat. Původně jsme říkali, že není dobré, a muži a ženy měly různé platy, důchody, pokud působí na stejných pozicích. To je nespravedlnost, kterou tady musíme eh, řešit, ale zároveň chci zdůraznit, že je, si ceníme přístupu žen k práci, mají přístup k myšlení odlišný, jsou eh, často empatické, přinášejí klid, ale v biznesu a politice se často prosazují ti, kteří jsou agresivnější, třeba muži, které je více slyšet a možná také proto tady máme více mužů než žen, protože se nebojí poukázat na to, co chtějí prosazovat. Je třeba, aby ženy měly rovný prostor pro působení i zde v parlamentu, ale teď se ta diskuse posunula k tomu, že budeme monitorovat, zda v institucích EP je zastoupen dostatek žen, ale my to nemůžeme nařizovat. Ženy tady mají pracovat, ale nemůžeme nařizovat, kolik jich tu má být. Myslím, že bychom jim měli eh, pro, prokazovat úctu, měli bychom spíše řešit, jak pomáhat ženám a matkám. Děkuji, ano, pochopili jsme. Pan Hanan se tady neobjevil, takže pan Kelly jako poslední k této zprávě. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu a podporuji individuální uh, poselství této zprávy. Jakákoliv diskriminace je nepřijatelné v Evropském parlamentu. Rovno, genderová rovnost eh, v naší samotné instituci neexistuje a jak tedy pak můžeme zajišťovat genderovou rovnost v celé společnosti. Vítám eh, toho, čeho bylo dosaženo v minulých letech, jak to zpráva zdůrazňuje. A teď před volbami do EP je ideální doba zamyslet se nad tím, jak se zlepšit v dalším mandátě. Jedním z hlavních kroků parlamentu z poslední doby je zavedení eh, školicího programu pro eh, poslance. Já jsem to absolvoval a opravdu to bylo velice hodnotné. Myslím, že to bylo velice důležité školení a vyzývám i další kolegy, aby se toho zúčastnili. Eh, ukázalo mi to, že je třeba zajišťovat, aby rovnost pohlaví stála v čele všech snah v Evropském parlamentu. Děkuji. Týdníme se dovnímáme ke zprávě Briana Hejse, posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru jako první pan Zdrojevsky. Budget. Rozpočet Evropské unie zcela nepochybně je podstatný pro veřejný sektor. Já bych nechtěl, aby vliv evropského rozpočtu se nějak zvláště rozšiřoval, ale mohu rovnou říci, že velice podstatné je, aby patřičně reagoval na měnící se potřeby a situace samotné Evropské unie. Bohužel tomu tak není. Už v roce 2007 ve zprávě, která popisovala eventuální důsledky reformování evropských eh, eh, členských států, států, její hospodářství, tedy eh, dopady rozpočtu byly kritické. A dneska je to ještě horší. V samotném zpracování se eh, objevily podstatné věci, které popisují eh, reformu veřejné zprávy jako něco, co nemá koherenci, co není soudržné a co patřičně neovlivňuje to, co je nejpodstatnější. Já na to upozorňuji, protože zároveň se tady celou dobu zdůrazňuje, že je třeba koordinovat, koordinovat realizovat mnoho projektů. To chybí. A že je třeba také přesněji eh, adresovat eh, politiku soudržnosti. Ano, a teď paní Riada má minu, na minutu slovo. Děkuji, pane předsedo. Brian Hayes z Fine Gael je autorem této zprávy a ta vyzývá Evropskou komisi, aby hrála eh, větší roli ve, ve veřejné správě členských států. A to navzdory tomu, že Evropská unie nemá žádné právní kompetence, co se týče vnitrostátní veřejné správy. Ta zpráva jasně ukazuje, jak Evropská komise využívá evropského rozpočtu k rozšíření svého vlivu. Komise nemá kompetence na reformu státní správy členských států. Komise tedy využívá rozpočtu Evropské unie k poskytování finančních pobídek těm zemím, které provádějí reformy

Děkuji a teď jdeme na zprávu o mandátu zvláštního vyslance pro podporu svobodu vyznání a víry mimo EU. Jako první pan Piotrovský na jednu minutu. Děkuji. Ve zprávě se hovoří o tom, že svoboda myšlení a svoboda náboženství je eh, univerzálním lidským právem. Je také dobře, že v druhém bodu Evropský parlament vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti s tím, že v posledních letech došlo k velkému růstu počtu případů porušování eh, náboženské svobody a pronásledování věřících. Například Azia Bibi ve 13. bodu náš eh, Parlament vyzývá Pakistan a evropskou vládu, aby zajistila její bezpečnost. Pokud je o e, zvláštního e, vyslance e, Evropské unie pro podporu náboženské svobody, pak tady musíme hlavně zmínit křesťany. A protože slovo křesťaní vůbec nefiguruje ve zprávě, přičemž je to skupina, která je na celém světě nejvíce pronásledována. Proto já jsem se zdržel hlasování. Děkuji a další na minutu pan Jurek. Pane předsedo, vážení pánové a paní a pánové, tato zpráva vychází z předpokladu, cituje, že eh, zásada rozděle, oddělení eh, církve a od státu je eh, zásadou na celém světě a v Evropě. To není pravda, to je zjednodušení. Například v Polsku je zásadou vzájemná autonomie státu a církve a vzájemná nezávislost duchovních a státních autorit. A vlastně spolupráce státu a církve pro společné dobro a dobro lidí. Autoři zprávy by měli přihlédnout k tomu, že heslo oddělení eh, bylo motivem velice často porušování lidských práv a přenos, přen, následování nejenom v, eh, v socialistických státech, ale i po revoluční Francii a v Mexiku. To jsou věci, o kterých, eh, na které nesmíme zapomínat proto jazyková přesnost má velký význam. Nesmíme eh, dopustit, aby se sem dostávaly ideologie, které by směřovaly k tomu, že budou vyloučeny křesťané z života v Evropě. Pan Sošněř na minutu tato zpráva, jak bylo řečeno, nesprávně říká, že prý je tady zásada oddělení eh, státu a církve a že to je ústavní zásada na celém světě. Možná ve eh, Spojeném království eh, je to jinak. Tam protestantské církve jsou spojeni se státem, nebo podívejte se na Saudskou Arábii. Prostě to jsou všechno naprosté nesmysly. Tato zpráva vlastně se ne, zabývá samotným tématem. Hovoříme o pronásledovaných osobách, o lidech, o ženách, děvčatům, o LGBT, ale jestliže píšeme o pronásledování žen, dodáváme tam křesťany, ne. Ale tady prostě chceme jenom říci, že pro Evropskou unii tisíciletá historie e, církve neznamená nic víc než ženské organizace nebo filatelistické organizace. Tak nevím, jestli opravdu můžeme být hrdí na to, co tady poslanci napsali. Pan Skripek na minutu. Já Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že je zaražející, že 70 let od schválení deklarace lidských práv nestačí na to, aby se tato práva stala samozřejmostí pro všechny. Evropským občanům je upírána svoboda myšlení, projevu, svědomí a náboženství. A netýká se to jen křesťanů, ale i menšin žijících na Blízkém východě. Podporuji eh, usnesení Evropské unie, které může prakticky pomoci podporovat náboženskou svobodu. V mnohých koutech světa jsou lidé usmrcováni jen proto, protože že chtějí si zachovat právo svobodně vybrat, v co chtějí věřit, anebo nevěřit v žádného boha. Evropský parlament vyzývá pakistánské úřady k zajištění bezpečnosti křesťanky Asie Bibi. Dodnes se jí nepodařilo opustit svou zemi a musí žít na bezpečném místě a ukrývat se tam, v Pakistánu. Méně jsou však známé další případy lidí, kteří v pakistánských a jiných věznicích světa čekají na rozsudek smrti podle zákona o rouhání. Tato zpráva eh, předpokládá vytvoření zvláštních vyslanců pro náboženství v jednotlivých zemích. Ukazuje se, že téma svobody náboženství se stává důležitým prvkem zahraniční politiky. Děkuji. Děkuji a jdeme na poslední zprávu. Eh, genderová rovnost a daňové politiky v Evropské unii. Jako první má slovo na minutu paní Majer. Děkuji vám, pane předsedo. Teď už, je to, teď už je tady trochu tišeji. Já vítám eh, závazek eh, komise, pokud jde o eh, nulové procent, DPH pro zdravotní produkty. Je to mnoho peněz na něco, co je naprosto přirozené a co je nezvratné a co se děje každý měsíc. My jsme v, v, ve společnosti menstruačních chudoby. Každá desátá mladá dívka v Evropsk, ve Spojeném království nemůže kupovat tam tampony a vložky a chybí proto ve škole. Je to stigma, eh, protože tato každoměsíční událost je příliš obestřena tajemstvím. Já si myslím, že je potřeba jít dále a vyzývám evropské vlády, aby financovali eh, hygienické potřeby zdarma ve všech hygienických, ve všech veřejných budovách. Tak jako je na záchodech toaletní papír, měly by tam být tampony a vložky. Děkuji, slovo má pan Piotrovský. Děkuji mnohokrát. Naše skupina ECR hlasovala proti této zprávě, protože my se domníváme, že falešně představá současnou daňovou politiku z členských států jako diskriminující. V prvním bodu se hovoří o boji proti eh, modelu mužského živitele rodiny. V šestém bodu pak zpravodajové usilují o eliminaci všech výdajů daňových, které by byly mm, eh, založeny na společných dohodách. Já také sdílím menšinový návrh návrh ve jménu největší skupiny EPP, která kritizuje tuto zprávu a v tom stanovisku se e, obhajují evropské rodiny a jejich právo na volbu daňového systému. Proto jsme hlasovali e, proti této zprávě. Děkuji paní Krupa na minutu. Děkuji. Já jsem hlasovala proti této zprávě, pokud jde o rovnoprávnost pohlaví v kontextu daňové politiky, i když podporuji zásady stejného platu za stejnou práci ve stejné hodnotě. Tedy já jsem pro rovnoprázné zacházení s muži i ženami a proti všem diskriminacím, ale nemůžeme odmítnout právo volby pro daňový systém evropským rodinám. Daňová politika, která by vedla k individuálnímu zdanění a další zde předložené návrhy jdou proti rodině a narušují zásady proporcionality, vzájemné pomoci i lidských práv a hlavně žen na sebe seberealizaci a spravedlnost. Pro většiny žen rodina, rodění a výchova dětí jsou největší seberealizací a to nejvyšší funkce ani nejvyšší plat nenahradí. Diskriminace žen tím, že se s nimi zachází jenom jako pracovní silou, je něco neetického a je tě proti přirozené úloce ženy. Děkuji, pan Sušněř, na minutu. To je totiž další zpráva eh, posedlé záležitosti pohlaví. pohlaví. Prostě parlament je od, odtržen od reality. Tady se říká, že snížení kapitálových zisků a daní přináší výhody hlavně mužům, protože muži takovéto věci kontrolují. No a co? Včera tady byla diskuse, kde se hovořilo o tom, že eh, výbor pro eh, rovnoprávnost slavnost má více mužů než žen, ale evidentně ženy tam nechtějí být, evidentně ženy ani nechtějí kupovat nemovitosti. No a co, budete je k tomu nutit, nebo co? Já zkrátka nechápu, co z toho má plynout teoreticky má být stejný vztah ke všem, pokud jde o daňových, ale různě to ovlivňuje každé pohlaví. Zrovnoprávnost to jsou stejná práva, ale ne vždycky důsledky jsou stejné. Znamená to, že různá pohlaví mají různé predispozice, různé preference a pokud fakty nesouhlasí s vaší teorií, že obě pohlaví jsou stejné, tak se urážíte na fakty a snažíte se je násilí měnit. Tak jsem hlasoval proti. Na minutu paní Višněvská, dě, vám moc děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já se sice angažuji pro ochranu lidských práv, ale nedokázala jsem podpořit zprávu, pokud je o zrovnoprávnění eh, pohlaví v kontextu doňavé politiky, evropské politiky, protože je eh, tady extrémní levicová ideologie, což je na úkor objektivismu. Falšivě se tady říká, že lékem pro nerovnost může být povinná harmonizovaná transformace daňových systémů členských států. Já eh, vytýkám nedostatečnou objektivitu a vyváženost, eh, protože místo toho, aby se hovořilo o rovnoprávnost mužů a žen, předkládají tedy představu žen, eh, které jsou masově diskriminovány nebo které prý jsou vlastně utlačovány mužskými živiteli rodin. A takovéto zprávy škodí ženám místo, aby podporovali její rozvoj a místo, aby bylo možné vyrovnat nerovnost pozornosti. Děkuji. Vážení kolegové, tím jsme eh, vyčerpali náš program a nyní následuje přestávka do 15 hodin. Děkuji a přeji příjemné odpoledne. práci.